transparentnost u obchodů zajišťujících financování. E, dávám slovo zpravodajovi, panu Renato Soru. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo komise, vážení kolegové, e, už jsme prakticky na konci legislativní cesty, která byla iniciována již za minulého legislativního období a já doufám, že zítra budeme moci tuto zprávu přijmout. Jedná se o transparentnost operací financování eh, prostřednictvím cených papírů. Jsem eh, velice celkem spokojen tím průběhem, je to první legislativní zpráva, eh, kterou tady v Evropském parlamentu mám na starosti a myslím si, že se nám podařilo najít dobrý kompromis mezi hlavními cíly, kterými je na jedné straně garantovat efektivní trh eh, pro mm, tyto operace a současně garantovat transparentnost a jasná pravidla tak, aby se zamezilo systémovým rizikům, která existují na finančních trzích. Krize, která vypukla ve Spojených státech v roce 2007, nastala rychle a brzy se dostala do Evropy a ukázala zcela jasně, jak bankovní systém je ve světě propojený ale také to ukázalo, že existují významné vazby mezi bankovním systémem, tím tradičním a takzvaným, ehm, eh, takzvanou oblastí šedého bankovnictví, kde jsou eh, praktiky podobné jako v bankovním systému, ale nepodléhají pravidlům, eh, která jsou stanovena pro bankovní ústavy. A předsednictvo CBC říká, že tento systém je příliš velký a zadlužený a některé operace tohoto bankovního systému, z toho stínového bankovního systému, e, mají vysokou zadluženost, což zvyšuje riziko a nebezpečí celého tohoto paralelního systému. Tento eh, bankovní, stínový bankovní systém by mohlo představovat 50 miliard eur, což je čtyřikrát HDP celé Evropy. Operace eh, financování eh, SFT eh, je právě eh, v této oblasti rizikové a proto eh, Financial Stability Board a Evropská komise navrhly celou řadu doporučení transparentnosti, bezpečnosti se současného zajištění likvidity tohoto trhu, protože je to trh významný. Takže je potřeba garantovat možnost financování a umožnit eh, eh, investovat hotovost eh, tímto způsobem. Je potřeba zlepšit tři významné aspekty na tomto trhu. Za prvé se nařízení navrhuje, aby všechny transakce byly avizovány Eh, nebo registrovány v určité centrální databázi, aby byla patrná jejich velikost a vazba na standardní bankovní systém a mimo bankovní úvěry. Tam bude daleko větší transparentnost investičních fondů, investorů a nakonec i lepší regulace jednotlivých operací eh, znovu eh, využití tedy těch cených papírů budeme snažit zjednodušovat, nebo je tady taky cíl zjednodušení a, a využít regulaci, e, která se vztahuje na finanční trhy jako nemír. A snažili jsme se také zdůraznit, že je potřeba větší transparentnost a větší bezpečnost e, u všech těchto operací, e, které nakonec stejně se dostanou k Evropské centrální bance, takže já doufám, že se zítra dostaneme um, při hlasování k dobrému kompromisu. Děkuji, pane zpravodaji, za komisi, pan, místo předseda, pan Dombrovskis. OK. For another time. Thank you, chair. Dobře, děkuji, vážení poslanci. Já jsem velice rád, že zde mám příležitost hovořit o e, nařízení o SFT, a chci poblahopřát panu Soru a stínovým zpravodajům ke práci, kterou eh, na této zprávě odvedli. Toto nařízení je centrální součástí naší odez, odezvy na zvýšení bezpečnosti a transparentnosti finančních trhí. trzích. Umožní nám řídit riziko na, ve stínovým, eh, ve stín, na stínovém eh, finančním sektoru v souladu s názorem FSB zavádí řadu opatření, která jsme již učinili k regulaci stínového bankovnictví. Ku příkladu nařízení o, eh, Evropě, eh, o evropském finančním trhu eh, a máme také směrnici o investičních fondech. Ti, kteří sledují tento návrh, dobře vědí, že financování obchodů s cenými papíry Eh, jsou obchody, kdy se využívají cené papíry eh, k vypůjčování eh, kolaterálu nebo, nebo, nebo hotovosti. Jsou důležité, umožňují investice a lepší řízení riziko. Během finanční krize bylo jasné, že nevíme toho dost o tom, co se na těchto trzích eh, děje. Měli, neměli jsme spolehlivé údaje. Eh, Evropská eh, rada pro systemická rizika a ESB e a další včetně tvrdili, že transparentnost na těchto trzích by umožnila lepší řízení rizika a umožnila by také lépe, lep, lepší a lépe informovanější rozhodnutí. Jsem velice rád, že konečně se, jsme na Prahu dosažení finan, finální dohody. Jsem vděčen parlamentu za jeho pilnou práci na tomto tématu a e, myslím, že politická dohoda s radou e, vlastně nám pomůže třemi způsoby. Za prvé zavede nahlašování SFT do centralizovaných databa, databa, databází e, rejstříků, to umožní orgánům dohledu lépe identifikovat rizika a eventuálně jednat. Za druhé, Fondy budou eh, transparentnější pro investory jak v rámci pravidelných eh, zpráv, tak pre investicích. Investoři tak budou mít eh, informace k inteligentním rozhodováním o investicích. Zvýší se také transparentnost, co se týče znovu využívání cených papírů jako kolaterálu. To sníží domino efekty, když by jeden cený papír měl způsobit pád dalších cených papírů, kdyby se užil více než jednou. Vycházíme eh, ze zkušeností nařízení o evropských eh, eh, infrastrukturních trzích. Evropské trhy také dostanou příležitost se přizpůsobit. Sníží to také břemeno pro malé a střední podniky a omezí to povinnost reportingu menších subjektů. Eh, orgány, orgány dozoru si budou moci zpřístupňovat údaje z různých rejstříků. Toto vše bylo modifikováno k zajištění konzistentnosti. Evropské orgány eh, připraví eh, návrh regulačních standard pro reporting. Spolupracujeme s ESMou, aby jsme zajistili konzistentní aplikaci v celé Evropské unii. Komise chce postupovat proporcionálně a dosáhnout správné rovnováhy mezi povzbuzením růstu a zvládáním rizika. Transparentnost je důležitou součástí této agendy. Tím, že zpřístupníme správné informace, umožníme investorům eh, inteligentní rozhodnutí, povzbudíme odpovědné chování, snížíme břemeno a můžeme cíleně jednat, když to bude potřeba na základě důkazů. Eh, nařízení o financování obchodů s cenými papíry bude důležitým krokem tímto směru. Těším se na tuto debatu a na eh, hlasování na plenárním schromáždění ve čtvrtek. Děkuji. Yes. Yes. Uh, thank you very much Děkuji vám. Eh, nyní je čas na zástupce politických frakcí. Jako první jménem EPP má slovo paní komisařka Danuta Hybner na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Dombrovský si, vážení kolegové, tato, toto nařízení přidá další část transparence, transparentnosti do financování těchto fondů. Budeme mít lepší přehled o tom, jaké transakce probíhají ve stínném bankovním sektoru, za jakých podmínek, kdo s kým a tak dále Dále mám důvěru v to, že transparentnost zabrání e, tomu, aby aktivity migrovaly z bankovního systému do méně regulovaného nebankovního systému. V tomto ohledu považuji zejména za důležité, že informace o transakcích financovaných cenými papíry e, budou e, součástí USIT a IFS a budou zveřejněny investorům. Dobrá zpráva také je, že všechny tři instituce se rozhodly využít tohoto nařízení k učinění dvou změn v EMI míru. Jedna z nich je eh, dávat dání práva na přístup eh, pro úřady, které vznikly po vstupu v platnost emiru. Všichni víme, eh, důležit, jak důležité je, aby, aby tyto orgány měly kvalitní data. Provedli jsme také technickou změnu, která má ulehčit Evropské komisi vyhlašovat dohledová opatření pro třetí země jako ekvivalentní emiru. A jsem osobně ráda, že jsme se shodli na výjimku výjimku pro malé a střední podniky, pokud jde o jejich povinnost podávat informace, když provádějí transakce s bankou nebo investiční firmou, tak je to tato protější strana, která musí podávat zprávu. Děkuji, paní poslankyně. A nyní jménem SD pan uh, Jonas Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji Renatu Sorovi za jeho práci v uplynulých měsících a za to, že dovedl toto nařízení až na plénum. Jde o velice důležitý krok k ukončení té netransparentnosti na trzích, které nejsou regulovány. Naše frakce se vynasnažila zahrnout nové mechanismy dohledu a analýzy, protože tady jde o zlepšování informací, které jsou na trhu dostupné. Proto si myslím, že má frakce významným dílem přispěla k textu komise v rámci eh, ambiciozního projektu Unie kapitálových trhů eh, musíme mít na paměti, že Unie kapitálových trhů eh, nemá skýtat nové cesty pro sektor stíného, stínového bankovnictví. Naopak, my chceme transparentní, monitorovaný a regulovaný trh a chceme, aby ten byl základem, na kterém budeme budovat takovouto unii. Děkuji jménem ECR Pan poslanec Stanislav Ožuk, prosím, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Prvním cílem této zprávy bylo zvýšit finanční stabilitu v Evropské unii. Tohoto cíle lze dosáhnout, jestliže zvýšíme transparentnost eh, aktivit eh, jako například eh, transakce podložené cenými papíry nebo další, které jsou ekvivalentní eh, k financování cenými papíry. Eh, frakce ECR ve spolupráci s EPP a ALDE podala pozměňovací návrhy a domníváme se, že díky těmto pozměňovacím návrhům jsme rozptýlili určité pochyby ohledně kontroverzních témat. Eh, například snižujeme podmínky týkající se poskytování informací o kotovaných firmách Dále jsme eh, vyškrtli eh, ustanovení týkající se snížení záruky. Eh, měli bychom ale být opatrní, pokud jde o určité mechanismy, které by nás mohly svádět od splnění cílů. Děkuji a jménem Alde pan Filip Debaker. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, drazí kolegové. Možná to není nejvážnější dnešní debata, nicméně se domnívám, že touto zprávou vytváříme více finanční stability na velice důležitém trhu pro evropskou ekonomiku. Transakce financované cenými papíry hrají významnou roli na finančním trhu a ve financování naší ekonomiky. Já bych chtěl pogratulovat vyjednavacímu týmu za jeho vyvážený přístup. A vyváženým přístupem myslím opravdu to, že ten eh, výsledek eh, považují všichni zainteresované strany za výsledek, který zajistí finanční stabilitu. Je zapotřebí, aby tato zpráva byla eh, užitečná pro svůj zamýšlený cíl. Navrhuje závazné požadavky na na podávání zpráv ve třech klíčových oblastech. Za prvé, všechny SFT musí být eh, ohlašovány a eh, břemeno pro nefinanční strany, jako jsou malé a střední podniky, bylo sníženo, aby jejich finanční protěžky eh, mohly tuto povinnost splnit za ně. Za druhé, jsme zajistili transparentnost vůči investorům. Fondy musí informovat investory o svých SFT aktivitách tak, aby ti to mohli vyhodnocovat rizika v rámci svých investičních rozhodnutích. A za třetí, eh, transparentnost při opětovném využívání eh, aktiv. Tady mají strany v případě bankrotu povinnost eh, oznámit tuto skutečnost. Aktiva mohou být opětovně využita pouze za určitých parametrů a s předchozím souhlasem. A další důležitý bod je realistický krátký časový harmonogram implementace. Chtěli bychom se vyhnout chybám, ke kterým došlo při implementaci Emiru a napravit některé nedostatky. Všechny strany by měly mít dostatek času na implementaci nutných požadavků. Závěrem tedy myslím, že jsme dospěli k velice vyváženému přístupu, dosáhli jsme transparentnosti na velice složitém a technickém trhu, jak pro dohlížitele, tak investory, a to při minimálním zatížení eh, investorů a zainteresovaných stran a já doufám, že se mnou budete hlasovat zítra pro. Děkuji a jménem eh, NNF pan Bernard Bono. Jedna minuta, prosím. Děkuji, pane místo předsedo, vážení kolegové. Stínové bankovnictví je nebezpečím pro stabilitu světového ekonomiky. E, nárůst toxických produktů, svapů a podobně zhoršují situaci. Bez jakékoliv kontroly triliony dolarů a eur e, se pohybují v naprosté temnotě a tyto operace nutí, eh, nebo toto nařízení sice eh, je nutí eh, k určité kontrole, ale je to málo odvážné a nezajišťuje dostatečnou ochranu před riziky Eh, jediná eh, efektivní reforma a oddělení eh, obchodních bank a depozitních bank by řešil tento problém, ale spekulace budou pokračovat, dokud budou nezodpovědní politici podléhat bankovním lobby a nebudou potom a, budou, dále mm, spát peníze do nesolventních bank. Now... Děkuji vám. A na řadě je paní Romana Tomc. Minutu a půl, prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Globální krize nám mimo jiné ukázala, jaké chyby v sobě nesou naše finanční systémy ukázala nám, eh, jak rychle může dojít k závažným trestným činům. Spekulace eh, finančních situací mohou často eh, přinést zisky. Je to oblast, kde lze velice rychle zbohatnout ale tak rychle jako krásné zisky přicházejí také bolestné ztráty. A těm e, musíme zabránit. Musíme zabránit tomu, aby e, ty, tento, tyto náklady nesly daňoví poplatníci. E, souhlasím s tím, že je potřeba více transparentnosti nejen u bank, ale u dalších finančních institucí. Chtěla bych ale upozornit na jednu věc. Ve Slovinsku máme velké problémy s bankovním sektorem. Daňoví poplatníci na něj hodně doplácí, ale dodnes nevíme, kdo je za to odpovědný. Když moje strana eh, měla odpovědnost, eh, nebo kdyby, kdyby, kdyby eh, měla zodpovědět na to, co se děje v tomto bankovním sektoru, máme vždycky stejnou odpověď. Jde o bankovní tajemství. Samozřejmě, že bankovní tajemství je důležité, ale já nemůžu akceptovat, aby tento princip byl tímto způsobem využíván. Na úrovni Evropské unie to musíme upravit jinak a já doufám, že tato pravidla budou platit všude. Děkuji. Děkuji paní Nina Gil na jednu minutu. Eh, děkuji kolegovi senatosoru eh, zpravodaji za skvělou zprávu. Zodpovídá za to, aby zajistil, že SFT budou transparentnější v budoucnosti. Důvodem, proč pro zprávu o CFT je e, zvýšit transparentnost, zvýšit bezpečnost bankovního sektoru a zlepšit dohled. Tyto nástroje sehrávají důležitou úlohu ve finančním odvětví, zajišťují e, likviditu na e, trzích sekundárních dluhů, přispívají k vyrovnání a lepšího, lepší aplikace kapitálu to také posiluje eh, povinnosti výkaznictví, ale eh, zkvalitňuje to údaje o, eh, o transakcích a lépe identifikuje rizika Eh, pro protistrany. Eh, vítám tuto zprávu, která vrhne světlo na stínové bankovnictví, protože není možné eh, pouze regulovat bankovnictví a umožnit jiným rizikům, aby probíhala dále bez jakékoliv kontroly. To je důležité pro úspěch Unie kapitálových trhů. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Barbara Kapl jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejpozději od eh, eh, vypuknutí finanční krize se bylo jasné, že kontrolu je třeba zlepšit nejenom v klasickém bankovním sektoru, ale také ve stínovém bankovnictví, které sehrává velkou úlohu, protože se tam odehrává mnoho eh, obchodů s cenými papíry a je potřeba posílit nahlašovací povinnosti a tak snižovat rizika protože tam je veliké nebezpečí nákazy eh, klasického bankovního sektoru. Eh, to, tomu napomůžeme zřízením registru obchodních údajů, který, který poskytne transparentnost jak pro investory, tak pro orgány dohled, dohledu, protože úvěrové instituce, eh, burzy a i investoři budou muset zveřejňovat své údaje. A zpravodaj také eh, dbá o to, aby veškeré s tím spojené náklady byly minimální. A nové předpisy také předpovídají eh, <clears throat> předpovídají nové režim, režim i pro mimoburzovní deriváty. Děkujeme za tento zlepšený režim. Vielen Dank. Děkuji. A nyní pan poslanec eh, Tomas Mann, 1,5 minuty. Děkuji, pane místopředsedu. Na cestě k bankovní unii už dosáhla Evropská unie velkého pokroku. Dozor a regulace, ale mimo regulační regulační, eh, mimo tradiční banky musí fungovat i ve stínovém bankovnictví. Potřebujeme eh, závažné a závažná opatření, aby ESMA v Paříži, EBA v Londýně nebo ECB ve Frankfurtu eh, mohli hodnotit rizika. Na tomto základě budou mít investoři lepší přehled. Cené papíry, obchody s, jejím, s jejím financováním SFT tedy hrají velikou úlohu a jde o to potlačit e, nežádoucí pákové efekty. Paní Danuta Hibner má pravdu, když upozorňuje, že e, v že v uplynulých e, letech jsme schválili posílenou regulaci, ale nesmí to vést k tomu, aby obchody se přesunuly z klasických bank do stínových bank. Musíme vytvořit logické, logické, eh, logická opatření, která tomu zabrání. Eh, díky trialogu se to snad podaří. Eh, pan místopředseda Dumprovský tuto snahu označil za Eh, velice užitečnou. Já s tím souhlasím. Eh, cené papíry mohou hrát důležitou úlohu a o to naléhavější je také omezit riziko, které se s nimi pojí, spojí a také maximálně snížit eh, náklady pro malé a střední podniky. Děkuji. A nyní Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě potřebujeme banky a finanční instituce, které eh, fungují podle pravidel transparentnosti, které budou brát v úvahu veškeré obavy. Ale eh, po letech zkušeností s deflací eh, má Evropa obrovskou propast investice. Obezřetnost by neměla vést ke zvýšené vyskozitě finančních systémů. Musíme dosáhnout správné rovnováhy Eh, snižování nových systémů dohledu eh, možná bude zapotřebí, ale musíme zajistit, aby tento systém byl konzistentní a odpovídal současným eh, potřebám. Většina opatření, o nichž je zde řeč, se týkají bank. Tento tento velký krok by ale mohl selhat, kdyby Evropa vysílala nejasné signály. Na jednu stranu mají být banky a bankovní instituce proaktivní a mají podporovat ekonomický růst, na druhou stranu jim ale e, nutíme to, aby byli obezřetnější a opatrnější. Stáli bychom o větší ujištění, že to, co zde děláme, je skutečně Eh, je skutečně nezbytné a že to nevzbudí eh, větší obavy z rizika na straně finančních institucí. Děkuji vám. A nyní Alessia Maria Moska na jednu minutu. Není zde. Takže teď tady máme postup Catch the Eye. A prvním řečníkem je Stanislav Polčák. Máte slovo

Děkuji, pane předsedo. Je jisté, že jedním z největších rizik je právě toto. Už minulá Evropská komise to zjistila a již tři roky ehm, realizují studii pro to, aby zjistili, v čem spočívá tento eh, stínový systém bankovnictví tak teď se zdá, že už toto odvětví daleko lépe známe než před časem. Nicméně celý tento systém paralelního bankovnictví se rozvíjí daleko rychleji, než dokáže reagovat evropský eh, právní systém. Takže bych chtěl jenom komisi upozornit, že je potřeba postupovat rychle na eh, cestě, kterou vytyčili. My komisi podpoříme, protože je potřeba skutečně věnovat pozornost výzvám, kterým Evropská unie čelí. To jsou ty ta neregulovaná odvětví, která mohou se rozvíjet velmi rychle, takže já chci požádat pana komisaře, aby postupoval velmi rychle. Děkuji. Děkujem. A nyní Notis Marias. Děkuji, pane předsedo. Subprimes έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη για bankovní krize v roce 2008, zhroucení hypoték, respektive subprime sektoru, to všechno eh, přispělo k vytvoření trhu s SFT. Systém stínového bankovnictví musí být upraven, aby se eh, zabránilo podobným krizím. Eh, my jsme už vyslechli, jak je to těžké, pokud jde o jednotlivé typy cených papírů. Trhy s cenými papíry jsou vystaveny mnoha nejrůznějším nebezpečím a proto potřebuje potřebujeme také kontrolu, eh, zejména u takzvaných eh, stínových bank, které mají eh, příliš velký pákový efekt. Je zapotřebí se také ptát, kam tento kapitál míří, zejména, zejména zda se tady snaží spíše o ziska nebo o zaměstnanost a inovaci. Je zapotřebí ukončit tuto kasínovou ekonomiku. Děkuji, pane předsedo. Paralelní bankovní systém eh, velké krize je ten právě, kde existuje systémové nebezpečí, takže je potřeba radikální opatření. Transparentnost nestačí. Je potřeba také omezit pákové efekty, aby se garantovala bezpečnost finančních operací. Takže komise z toho vyvodila určitá ponaučení, chce to faktickou regulaci finančních trhů, ale opatření, o kterých hovoříme a na nařízení, se omezují na určité věci a neexistuje dostatečná politická vůle, protože eh, dává se přednost eh, eh, jednotnému kapitálovému trhu a vystavujeme se nadále systémovým rizikům, přičemž jsme úplně zapomněli na to, co se stalo v letech 2008 a 2009. Finanční eh, trhy nám eh, nařizují své podmínky a to je nepřijatelné. A děkuji. A nyní je čas na vystoupení eh, zástupce komise pana místopředsedy eh, Dobrovského. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, těší nás, že tolik z vás podporuje tento legislativní návrh, který navýší transparentnost finančních trhů. Komise se těší na to, že jednotlivé kroky budou dokončeny co nejrychleji, tak abychom ten systém mohli co nejrychleji spustit. Jakmile budeme mít všechna data, zahájíme jejich analýzu o potenciálních rizicích a o tom, do jaké míry e, jsou tedy e, řízeny. Eh, v roce 2016 bychom měli mít eh, doporučení o minimálních opatřeních a eh, zpráva pro zmírňování finančních rizik SFT bude Eh, představovat doporučení pro evropské trhy, ale nyní vás chci poprosit, abyste podpořili mm, tento návrh, aby se navýšila transparentnost, tak abychom mohli pomoci investorům eh, realizovat své investice a aby naše trhy byly bezpečnější. Eh, thank you. Děkuji vám, pane komisaři, pane místopředsedo, a nyní dávám slovo našemu zpravodaji, mm, panu Renato Soru. Prosím na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem dnes vyslechl všechny ty názory a všichni se v zásadě shodují na tomto návrhu, o kterém budeme zítra hlasovat. Dobře jsem zaznamenal obavy, které tady někteří kolegové vyjádřili, hlavně eh, kolega Vali, který hovořil jako poslední. Možná jsme nebyli dostatečně přísní, striktní, možná jsme nevyužili příležitost omezit dopady pákových efektů a vy říkáte, že je potřeba také omezit eh, opětovné užití prostředků. To je ten Financial Stability Board eh, se věnuje této věci, protože eh, přehnaná regulace je taky nebezpečná, protože může dojít k chybám a jsou to velké eh, trhy. Je potřeba, aby finanční trhy mm, byly likvidní. Takže se domnívám, že skutečně se můžeme tady eh, shodnout na tom a já děkuji kolegům, stínovým zpravodajům a děkuji i Evropské komisi a hlavně příslušnému generálnímu ředitelství, předsednictvím, které nám umožnili dospět k tomuto výsledku. A... Děkuji vám, pane kolego. Tímto eh, končím